want or do a click? Uh, Laura, if you, if you Good afternoon, everyone. Could I call um, the meeting the attention of all... Děkuji eh, vám za vaši trpělivost, že začínáme o něco později. Eh, podařilo se nám, domnívám se, poměrně efektivně udělat společenskou fotografii. Dovolte, abych vám řekla jenom několik slov eh, k tomuto tak významnému tématu, kterým se dnes chceme zaobírat, umělá inteligence, která má celou řadu příležitostí, ale také zvozuje řadu obav. Jistě si o tom pobavíme. Takže vás zde srdečně vítám eh, ve své roli jako místo předsedkyně parlamentu odpovědná za dialog parlamentu s náboženskými organizacemi. Mm, zároveň tady vítám zástupce výboru IMKO a máme taky také panel týkající se náboženství a vědy. Máte e, také příslušné podklady a doufám, že vás budou motivovat k diskuzi, která se bude odvíjet možná od dnešního dne. E, máme tady tlumočení v angličtině, francouzštině, češtině, řečtině a italštině. Toto zasedání je webstreamováno. A máme tady také oficiálního fotografa, eh, takže budeme mít fotografie eh, z tohoto zasedání a budeme mít půl páté také kávu nebo čaj. Všechny vás srdečně vítám. Já budu postupovat neformálně a myslím si, že se můžete chovat stejně jako já. Buďte neformální, klidně si pánové sundejte saka. Já už tady nebudu dlouho řečnit, jsem nesmírně potěšena, že tady máme tolik expertů, kteří se účastní našeho panelu a zejména, že tady máme také za komisi odpovědného komisaře za vědu a inovace kterého tady srdečně vítám. Nejenom, že komisař, který s námi výborně spolupracoval, ale to také můj výborný přítel, takže ho tady srdečně vítám. Moc si toho vážím, že si mezi nás přišel. Je to tvá oblast expertízy. Ty se zaobíráš tímto tématem umělé inteligence. Už jsme mnohokrát o tom tématu hovořili. Ovšem toto zasedání možná bude nazíráno z trošku jiného pohledu. A vítej skutečně velice srdečně. Děkuji a hned ti dávám slovo. Děkuji mnohokrát, místo předsedkyně McGuinness. Děkuji vám, dámy a pánové, poslanci a poslankyně Evropského parlamentu. Dovolte, abych i já vyjadřil své potěšení, že zde mohu být, protože jak paní místo předsedkyně Eh, už řekla, zaobírala se touto oblasti a udělala obrovskou práci eh, v tomto poli dialogu mezi náboženstvími, různými organizacemi a také, jak nesmírně významný tento dialog je pro nás, pro všechny. A začnu citátem. Citátem, který mm, velice mám rád není možné mít eh, jaksi výše postavenou vědu a níže postavenou morálku. A já si myslím, že čím více, více přemýšlíme o digitálním světě, tím významnější je ta práce, kterou se zde zaobíráme dnes. Protože víte, můžete digitalizovat dnes takřka vše. Můžete digitalizovat čísla, myšlenky, ale nemůžete digitalizovat emoce, nemůžete digitalizovat zkušenosti. A to je to, co tu dnes děláme. Protože eh, eh, protože by asi nic nebylo platné, kdyby jsme měli jenom Skype ale zkušenosti nikdy nepůjde digitalizovat a emoce. A proto mm, e, e, se to týká i tématu umělé inteligence. To není pouze technologie, ale také takové pojítko do nového světa, most do nového světa. Když jsem měl to štěstí setkat se s vynálezcem interneto, otevřelo mi to skutečně oči, protože potkat muže, který byl schopen vymyslet eh, internet, který byl takový optimista s ohledem na technologii, který mi řekl, že optimismus, který měl v minulosti pro internet, byl tak trochu oslaben různým zneužitím a centralizovanou mocí několika málo lidí. A on eh, eh, pledoval za to, aby existovala nová společenská smlouva pro web. A já si myslím, že my bychom měli popřemýšlet také o společenské smlouvě pro umělou inteligenci, že? A máme určitou výhodu Protože když Tim Berners-Leslie eh, vynalezl internet, nevěděl nic o budoucnosti, nevěděl nic, jak bude internet eh, vypadat, eh, jak se vyvine. Ale dnes my vidíme, jak se vyvinul a můžeme si říci, co chceme, aby, čím chceme, aby umělá inteligence byla. A to už není otázka technologie, víte, já jsem inženýr a naši lidé normálně hovoří o umělé inteligenci, hovoří o technologických volbách, eh, a přitom ta největší, eh, největší výběr, který musíme udělat, se vůbec netýká technologie. A nejprve eh, tedy bych se zaobíral úvahou tou, že bychom se měli zaobírat architekturou uvažování o umělé inteligenci. První je právě o dnešní etice. Víte, v mé zkušenosti jako inženýr a celou řadu mých kolegů, které jsou činní v technologické oblasti, Eh, hledí na etiku jako na překážku, ale to musíme změnit, protože etika je kompas. Etika bude naším kompasem jako Evropanů, abychom mohli rozlišovat nás dnes ve světě způsobem, eh, jakým hledíme do budoucna a na budoucnost. A to se velice liší od jiných částí světa. To znamená, lidé pohlížejí na etiku někdy jako na překážku, někdy jako na něco, co je přeregulované, a na základě těch zkušeností, které jsem nazbíral během těchto pěti let, bylo, že jsem se díval na ten způsob, když jsme se začali dívat na ochranu osobních údajů. Ehm, někteří z nás a mnoho lidí zde v parlamentu se domnívalo, že data jsou součástí lidské důstojnosti. A když před dvěma lety začali lidi venku začít říkat, ano jo, zase Evropská unie zase dělá tyhle ty věci, které způsobují problémy a nadměrnou regulaci, o dva roky později lidé pochopili, že my jsme měli vizi pro data, která se dnes stává standardem na celé světě, že jsme anticipovali tuto skutečnost a e, přijít sem v roce 2014, když se podíváte na americké televizní kanály, e, všichni hovořili špatně o Evropské unie, až na GDPR, když přišlo. Až když Tim Cook z Apple sem přišel a řekl, chceme to udělat jako vy. A víte, jako politici někdy lidé sem přicházeli říkali, víte, to je velice nebezpečné, budete-li příliš etičtí, budete-li příliš mnoho mít zásad. Lidi budou dělat takový etický shopping, prostě budou chodit do zemí, kde je menší regulace, kde budou moci eh, jednat eh, a nebudou tak svázáni regulaci. A vidíte, není to pravda. Protože GDPR to nespůsobilo. Proč? Protože velikost, eh, na velikosti záleží, když je vám 50, když je vás 50. There's an, eh, in the United States an effect that they call the California. Když je vás 500 milionů jako v Evropské unii, tak můžete s větší, eh, jak si s větší pádnosti říkat věci. Podívejte se na Kalifornie, která je země ekonomicky tak silná, že když vyrábí určitý produkt, tak prostě budete eh, dělat to, co se dělá v Kalifornii. Ale já si myslím, že my jsme tady způsobili tím GDPR takový pozitivní bruselský efekt. A proto, když se podíváte na to, jakým způsobem o tom přemýšlíme, Dostáváme se k další důležité věci. Jakým způsobem budeme koncipovat a designovat umělou inteligenci? Podívejme se na design, na vývoj umělé inteligence a to je pro mě srdce celého problému. A to jsou algoritmy. Když rozvíjíte eh, umělou inteligenci, je třeba pochopit, jak fungují algoritmy. Když nemáte ani potuchy o, potuchy o algoritmech, nevíte, jak to funguje. Hmm se smutkem se, jste se asi dívali na to auto, automatizované auto, které někoho zabilo v USA, protože někdo přicházel v noci ulici a automatizované auto nebylo schopno nějak se vyhnout, narazilo do motocyklu a jedna osoba zemřela. Mm, ale eh, my jsme si řekli, ale proč k tomu došlo? Pravděpodobně auto nemělo čas a nevidělo tu osobu, promiňte, ne na motorce, ale na kole. A ta osoba byla zabita. Ale když se to dalo do algoritmu, tak to bylo tedy neuvěřitelné. Byl to ten algoritmus, který rozhodl, že by bylo nebezpečnější zabrzdit a ohrozit lidi, kteří seděli v autě, než prostě narazit do toho dalšího člověka na kole. Mm, e, to znamená, že je třeba zaobírat se transparentností algoritmu. Druhá věc, je skutečnost, že data jdou napříč všemi oblastmi. Jedním příkladem, kterým dávám v takovýchto kontextech je, někdo už s tím udělal zkušenost, eh, všichni už jsme měli, měli tu zkušenost v rodině, většinou to je infarkt. Když se podíváte, jaký je symptom infarktu, eh, bolest píchání v levé části hrudi, No to je symptom, ale pro muže to není symptom pro ženu. Proč? Protože v klinických výzkumech se projevilo, že testovali hlavně muže. Takže nemáte-li tu diverzitu, nemáte-li zapojeny různé napříjdoucí sekce, tak nedostanete výsledky, kýže ne. Proto se domnívám, že když tady máme ten problém, hovoři, že hovoříme o umělé inteligenci, je třeba pracovat s diverzifikovanými eh, soubory dat. A druhá věc je úhel. Jakým na to pohlížíme? Co chceme, eh, aby, nebo čím chceme, aby umělá inteligence byla? Eh, například kdy umělá inteligence bude tak eh, inteligentní jako lidské bytosti. No tak já bych rovnou řekl, že umělá inteligence není tak inteligentní jako eh, lidské bytosti, ale když někdo v budoucnosti řekne, náš cíl je nahradit lidské bytosti, no ale to není naše vize. Když chci, aby mě AI pomohla umělá inteligence, abych byl lepším profesionálem, Jeden specialista mi vždycky říká, za pět let chci, aby můj doktor měl umělou inteligenci, ale nechci, aby eh, umělá inteligence byla mým doktorem. A myslím si, že trefil řebíček na hlavičku. A musíme ale se také zaobírat etikou. Já jsem tak šťastný, eh, že jsem zrovna toto téma měl na komisi, že jsem byl ten, který měl tu čest předsedat ve té skupině na vysoké úrovni pro etiku na komisi, kde jsme se řídili těmito zásadami. To znamená, když chcete koncipovat úhel, kterým se díváte na umělou inteligenci, musíte se dívat na to bude nahrazovat eh, lidské bytosti. Nikoliv, ale pomůže, abychom, aby lidi byli, abychom jako lidé byli lepší eh, abychom eh, budovali spravedlivější svět. V inženýři, technologičtí pracovníci to potřebují. Oni potřebují vedení takových skupin, jako je skupina vaše. Ale nelze popírat, že jiné oblasti světa se rozhodnou třeba jít jiným směrem. Eh, budou třeba chtít, eh, aby uměla inteligence kontrolovat lidi, ale to není naše vize v Evropě. Já se domnívám, že jít ku předu znamená, že každý eh, subjekt, který je propojený s humánními vědami, ale i s náboženstvím bude významnější a významnější v digitálním věku. Čili dovolte, abych závěrem řekl, že umělá inteligence je také aktem solidarity a to vy manifestujete dnes. My jsme to viděli ve světě, viděli jsme ty zásadní hodnoty, které zastáváte, jinak bychom neseděli společně v této mítnosti. O tom to je, proto potřebujeme také vaši účast část na designování a koncepci umělé inteligence do budoucnosti protože my v Evropě chceme použít umělou inteligenci za lepší humanitu, ale nechceme, aby nás nahradila jako lidské bytosti. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji mnohokrát, pane komisaři, a děkuji skutečně za to, že jste zde vystoupil. Myslím, že to ocenili všichni, zejména ty vaše závěrečné poznámky, otázka určité úzkosti, že by mohla umělá inteligence nás v podstatě překonat. Potřebujeme tady skutečně jasné vyhlídky a děkujeme, že jste zde otevřeli jinou perspektivu. Pan komisař nás bude muset záhy opustit a proto bych se po pokusila opravdu využít jeho ještě krátké přítomnosti za také účastí pana kolegy Svobody a doufám, že nám skutečně teď pomůže v podstatě právě dále pokračovat prvním panelem.